Dichiaro ripresa la sessione. zasedání Evropského parlamentu, které jsme přerušili 2. března 2017. Milí kolegové, než začneme se samotným zasedáním, tak bych chtěl vyjádřit eh, eh, soustrast rodinám